Evropského parlamentu za předsednictví odcházejícího předsedy se nemůže odehrát žádná rozprava, jejíž téma by se netýkalo přímo voleb předsedy anebo ověření ověřovacích listin. Dokumenty budou převedeny patřičnému výboru pro ověření listin podle článku 196 jednacího řádu. Podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu, dokud pravomoc poslance nebude ověřena a nebude rozhodnuto ohledně patřičného sporu, poslanec vykonává eh, svoje eh, funkce, pokud předtím podepsal písemné prohlášení o slučitelnosti funkcí. Ohledně zvolení eh, poslanců ve veřejných eh, přímých volbách. Tito poslanci vykonávají své funkce, pokud vykonávají jiné funkce, než jaké jsou slučitelné eh, s funkcemi v Evropském parlamentu, nemohou vykonávat funkce v mm, Evropském parlamentu. Pokud nemají ještě plná práva, jsou vyzváni k tomu, aby doplnili patřičná eh, prohlášení a eh, přednesli dokumenty eh, do patřičného místa, protože jinak nebudou moci hlasovat. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené eh, přítelkyně, vážení přátelé, ještě než budeme pokračovat v našem pořadu jednání, eh, chtěl bych vyjádřit, že je pro mě velikou poctou a je také pro mě velikým potěšením, že mohu zahájit eh, práce v tomto novém mandátu jako dočasný předseda Evropského parlamentu. Především bych chtěl poblahopřát nám všem za, a popřát nám, abychom splnili očekávání našich poslanců, kteří velice jasně eh, takto vyslovili svou touhu po změnách a přeji si, aby eh, po pěti, letách, po pěti letech, abychom mohli říci se zdviženou hlavou, že jsme eh, naší prací přispěli k tomu, aby Evropa byla rovnější, aby lépe odpovídala potřebám občanů a jejich očekávání. Podle našeho jednacího řádu dnes ráno budeme postupovat především k předsedy parlamentu. Podle článku 15 eh, kandidatury na předsedu parlamentu musí být eh, předloženy se souhlasem kandidáta politickou skupinou nebo alespoň 40 poslanci. Pokyny týkající se eh, volby předsedy vám byly distribuovány. Za těchto podmínek, které jsem uvedl podle jednacího řádu, jsem obdržel následující jména kandidátů. Iglesias Turion, pan Karim, paní Lunaček, pan Schulz. Tito kandidáti mi sdělili, že přijímají svoji kandidaturu. Podle článku 16 člán eh, odstavec 1 jednacího řádu k tomu, aby poslanec byl zvolen předsedou, je zapotřebí získat absolutní většinu eh, v jednom ze tří kol hlasy, které jsou neplatné a e, nebo nevyjadřují e, žádný, e, žádného kandidáta, nejsou brány jako vržený hlas. Nyní předám slovo každému z kandidátů na maximálně pět minut podle abecedy. Pan Iglesias Turion má slovo jako první. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Je pro mne ctí oslovit vás, abych představil svou kandidaturu na předsedu um, tohoto parlamentu. Tento parlament reprezentuje svrchovanost Evropy a měli bychom, dámy a pánové, být na výši toho, co to dnes znamená. Evropa byla hrožena mnoha, mnoha eh, způsoby, ale vždy se probudila znovu. Evropa eh, vlastně se snažila reagovat na období fašismu, eh, překonat ho, aby již nikdy nebyla válka. A vlastně pro čest těch, kteří položili své životy i ve Španělsku a bojovat za spravedlnost, chci pracovat i já. První tanky, eh, kteří eh, přijeli do Paříže v boji proti fašismu, byli španělští bojovníci a to mě naplňuje hrdostí. Chtěl bych připomenout eh, Evropu, která vzešla na troskách fašismu proto, aby se tento již nikdy neopakoval. Nejlepší z našeho kontinentu a z naší společné historie přineslo práva občanům. Eh, již neurčovali všechno jenom veliký latifundici, latifundisté. Je třeba, aby každý z obyčejných občanů se mohl projevovat. Toto je demokracie. My chceme bojovat za sociální práva a tito lidé, kteří se o ně zasazovali, nebojovali za demokracii proto, aby se odstli tváří tvář nezaměstnanosti zaměstnanosti a aby byli podrobeni vládě finančních kruhů. E, toto ohrožuje naši rovnost, naše bratrství. Potřebujeme znovu probudit život Eh, společný a pospolitý. Není možné, aby tady docházelo k potlačování občany. Občení občaně nejsou méně cení. Oni neobhajovali své svobody proto, aby se vydali v šanc finanční oligarchii. To nejsou abstraktní pojmy, dámy a pánové. Všichni znáte velice dobře ten problém je skandální ta snadnost, jakým způsobem se tady pohybují lobbyisté velkých společností, eh, které se snaží zástup, ze zástupců lidu dělat veliké majitele různých podniků či akcí. Jde mi o to, abychom opět probudili svrchovanost národu, aby tady nebyli pouze kastovní politici. Dámy a pánové, demokracie v Evropě se eh, stala eh, obětí finančních kruhů. Naše země se proměnili takřka v kolonie, v protektoráty. Ohrožují se tu sociální práva, jakož i soudržnost naší společnosti. Z Latinské Ameriky se učíme, že vnější dluh se stává nezaplatitelným a země, které nejvíce rostly, najednou mají největší zadlužení veřejných finanční a vždyť to všichni znají z nedávné historie, co se stalo s Německem. To je také v rozporu s demokracií. Dluh je dnes zbraní, jak potlačovat národy na jihu. Země, kteří prosazují rasismus, se tady prosazují stále více. Ale nebude tady Evropa bez jižních národů, ani bez národů východu. Je třeba, abychom skončili s nadvládou trojky, která ničí evropský projekt zanechávající stopy násilí a chudoby. Ale je jiná cesta. Je tady alternativa proti politice ochuzování. Tento parlament v této kritické hodině pro hodině musí být na výši těchto problémů, musí ukázat citlivost a změnit se v epicentrum demokracie Evropy která skoncuje s autoritářstvím trojky. Tento parlament musí vyjádřit demokratický způsob práce a nikoliv rozdělování moci mezi elity. Nemůže na národ se nemůže stát jejich područím. Dámy a pánové, já se tady obracím eh, nejenom na politické skupiny nebo na šéfy politických eh, skupin a stran. Obracím se na vás všechny, dámy a pánové. Máte tady politickou odpovědnost. Obracím se na vás, co by na demokraty. Musíme být věrni tomu, čemu, za co jsme byli zvoleni. Jsou to občané, kteří nás zvolili. Oni nejsou ani na těchto chodbách, ani v luxusních hotelech, které jsou okolo tohoto tohoto parlamentu. Oni jsou svrchovaní a brzy od nás budou očekávat, abychom složili účty. Obracím se rovněž velice speciálně na své kolegy europoslance ze zemí z jihu Evropy. Vy jste viděli reálné důsledky, které má politika, kterou nám vnutila trojka. Víte, že politika přísných účtů stroskotala. Naše země nejsou chudé, jsou ještě více chudé se zničenou ekonomikou, s vzrůstající nespravedlností, prorůstající korupcí. Víte, že je třeba pomoci našim národům, aby se znovu postavili na nohy. Hlasujte jako Portugalci, jako Řeci, jako Italové, jako Češi, jako Poláci, jako Rumuni, jako Španělé. Hned skončím, pane předsedo, nejenom proto, abychom se mohli podívat lidem, až se vrátíme domů, ale proto, abychom hájili Evropu. Žádám vás o váš hlas, hlas byť jsem si vědomý toho, že mnoho z vás nezdílí toto tento názor na znásilňování demokracie. Eh, eh, pane kolego, pane kolego. Vážený kolego, je mi to líto. Skončím za 15 vteřin skončím. Za 15 vteřin skončím. Je třeba, abychom dostali tomu, čemu nás pověřili lidé a národy, kteří na jihu po tisících vyšli do ulice. Jsem velice hrdý za to, že mohu tak... Kolego, je mi to líto, ale musím vás přeložit. Musíte uzavřet svůj projev. Kolega, questo non è giusto, non è corretto. Pane kolego, toto není spravedlivé a správné vůči ostatním kandidátům. Per cortesia, Chtěl bych vás požádat, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste nezneužívali tohoto času. Eh, já vím, že teď se to stalo, ale dalších eh, pět let eh, se to nestane, protože to samozřejmě zaručí následující předseda. Pan Karim má slovo. Vážené kolegyně a kolegové, povstávám s pocitem povinnosti, jako mnozí z vás, kteří přišli dnes poprvé. Já jsem přišel poprvé v roce 2004 s velkým pocitem naděje a byly to pro mě důvodem k oslavám, protože jsme spojovali náš kontinent po desetiletích rozdělení. Ale dnes, kolegové, jestli se rozhodneme, že budeme naslouchat, je tu sdělení, které bychom měli slyšet a které nás žádá, abychom změnili naše jednání. Bylo mi řečeno, že toto hlasování je hotová věc, že vše bylo dohodnuto ještě předtím, než padl jediný hlas. A že já, stejně jako vy, bychom měli se prostě sklonit před tím, co je nevyhnutelné. Kolegové, není nic posvátnějšího ve světě demokratické politiky než právo hlasovat dát svůj hlas za přesvědčení, kterému skutečně věříte, abyste vyjádřili vaši volbu odpovídající zájmu všech, eh, kdo vás zvolili, abyste sloužili a abyste dali hlas ideálům a principem, za kterými si stojí. Ale proč jsme eh, zde dnes? Jak vypadá předsednictví Evropského parlamentu? Dochází k politice a běžným politickým ambicím a je takto tento úřad předsedy snižován na vyjednávací položku, na cenu útěchy? Je to nějaký plán D pro politický život, když plány A, B či C selžou? Bylo nám za nedávných voleb řečeno, že tentokrát to bude jiné že transparentnost převládne nad utajováním, že principy převládnou nad eh, jednáním ad hoc a že poctivost, demokratická politika budou triumfovat nad ohlížením se eh, dozadu a zákulisním jednáním. Ale smutné je, že jen pár týdnů po evropských volbách jsme pozváni, abychom potvrdili Eh, šikovný konsenzus, který byl vyjednán za zavřenými dveřmi. To je nepěkný a ostudný pohled na Evropskou unii. A to není vize, kterou já bych mohl sdílet protože eh, to by byl mandát dělat přesně to, co se dělo do posud. Znamenalo by to nevyslychnout většinu Eh, ty lidi, kteří eh, raději nešli hlasovat, miliony, kteří cítili, že zapotřebí eh, vyjádřit svůj názor tím, že se obrátili extrémními směry. Jak už řekl dříve jeden evropský komisař, je těžké respektovat parlament, který nerespektuje sám sebe. Ale já respektuju tento parlament, který stělesňuje tolik nadějí do budoucnosti. Nepřišel jsem do politiky proto, abych hájil status quo, anebo abych zajišťoval vysoké posty pro několik vyvolených. A jsem si jistý, že ani vy ne. Po celý svůj politický život jsem byl pro vizi Evropy, Evropanů, kteří budou společně spolupracovat v otevřených, demokratických a spravedlivých institucích. A jsem přesvědčen, že mnozí z vás mají tento cíl také. Jde o to, aby jeden eh, národ sám neutvářel naše cesty a priority, ale abychom společně bojovali a přijali výsledky. Minulý týden se představitelé našich států neschodli, ale je zapotřebí, abychom spolupracovali tak, jak je to zapotřebí, abychom respektovali přání voličů a dokázali dosáhnout změn a těch příležitostí, které se nám nabízejí. Samozřejmě, že máme mnoho různých názorů na to, jakou cestou se máme ubírat, abychom plnili eh, přání našich občanů. Naše instituce by však neměly být v rukou jedné politické frakce a nebo by neměly být eh, zaprodány nebo kontrolovány někam jinam. A proto jsem přesvědčen, že předseda Evropského parlamentu by neměl využívat svůj úřad k tomu, aby vyjadřoval osobní názory, aby podporoval své osobní zájmy, anebo aby postoupil ve své osobní kariéře. Ne. Já mám mnohem ušlechtilejší názor na úřad předsedy tohoto významného parlamentu předseda parlamentu by měl reflektovat diverzitu tohoto Evropského parlamentu, stejně jako Evropský parlament reflektuje diverzitu národů Evropy. Předseda by měl být spravedlivý, otevřený ke všem a měl by všem poskytnout sluchu. Měl by reprezentovat cestí a důstojností v Evropě i po celém světě. Takový to by měl být prezident, předseda Evropského parlamentu. Já eh, nechci hrát politické hry. Chci jen posílit reputaci naší společné instituce. Nepřeji si zabývat se svými vlastními zájmy. Zajímají mě vaše zájmy. Nechci se vrátit k politice zákulisních dohod, eh, jak tomu bylo v minulosti. Chci, aby Eh, abychom se dostali ke všem Evropanům, kteří s naději zhlížejí k naší instituci, a to do budoucnosti. To je, maj, to je můj sen pro Evropský parlament. Ale těchto snů nemůžeme dosáhnout, pokud dopustíme, aby to, co je nás ušlechtilé, bylo poraženo politickým kalkulem nebo osobními ambicemi. Až budete dnes ráno udělovat hlas a budete tam stát sami s vaší vlastní eh, s vaším vlastním svědomím, abyste učinili demokratickou volbu, budete hlasovat pro zákulisní dohodu anebo pro Evropu otevřenosti, transparentnosti a demokracie. Skromně vás žádám o podporu mé vize předsednictví, které bude důstojné tohoto Evropského parlamentu a lidí žijících v Evropě. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. Předám slovo paní Luňáček. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla přivítat vás všechny nově zvolené i znovu zvolené poslance tohoto Evropského parlamentu. Tento Evropský parlament, jak mi říkal dnes ráno jeden rakouský eh, novinář z Rakouska, Českého rozhlasu, tak eh, on říkal, tento parlament se vlastně posílil eh, těmito volbami, protože je eh, tady příležitost jak si vzít do vlastních rukou nominaci a volbu předsedy a, a nikoli to nechat v rukou rady. Takže tu novou sílu, kterou tady máme, kterou jsme získali, nesmíme eh, jak si eh, dovést k tomu, že bychom byli méně demokratičtí, než jsme byli minule. A proto jsem se rozhodla, že budu kandidovat, protože já a moje frakce a mnozí tady nepovažují za přijatelné, aby rada Eh, to znamená rada zastupující vlády, nám řekla před deseti dny, pro koho máme hlasovat eh, ve funkci předsedy parlamentu, protože to je naše rozhodnutí. A proto moje frakce, která mě původně chtěla nominovat na místo předsedkyni, tak mě požádala, abych kandidovala také na předsedu, protože o tom volby jsou také interně. Eh, hlas Evropského parlamentu je hlasem evropských občanů a nikoli sekretářů evropských vlád. A každý z nás tady získal mandát eh, rozhodovat a nikoli eh, pouze kývat na něco, co bylo připraveno předem. Boj za demokracii je mi blízký, uvnitř tohoto parlamentu, uvnitř Evropské unie i vně. A e, demokracie je o e, rozhodnutích, o volbách, to jsem říkala německy, francouzsky. Demokracie je otázkou volby. Potřebuje alternativy, proto tady dnes stojím. Proto si také myslím, že tyto volby signalizují změnu. A jako předsedkyně chci dát občanům odpověď na to, co chtěli v těchto volbách. A také jedním z mých poselství je e, skončit se škrty, protože to vede k čím dál větší e, chudobě, především mladých lidí. A mladí lidé už nevnímají Evropu jako příslip, ale spíš jako hrozbu. A toto se musí měnit a já bych chtěla, aby také tento evropský Evropský parlament se zaměřil tímto směrem. Je potřeba zvýšit zaměstnanost, energetickou efektivnost. Evropský parlament musí mít důvěryhodný i uvnitř. Musíme eh, například přizpůsobit i naše budovy eh, našim energetickým představám, aby i ty budovy byly efektivnější. Ale je třeba také zvýšit eh, transparentnost. Máme kodex chování, máme jaksi legislativní stopu, kde je potřeba třeba eh, moci vystupovat vystupovat, kdo je nositelem jakých zákonů, aby jsme tu neměli zákony, jejichž nositelem není nikdo. A také eh, jedním, jednou z priorit je jediné sídlo. O tom bychom také měli rozhodovat my jako členové Evropského parlamentu a nikoli rada. Je to na nás, abychom do, budoucnu, roz, do budoucna rozhodli, kde budeme sídlit. A nesmíme upadnout do pasti populismu, a nebo ještě hůře nacionalismu a extremismu. Evropský parlament byl dlouho hlavním nositelem základních práv a občanských práv a to musí pokračovat. Eh, my musíme eh, čelit netolerantnosti, zacházení se ženami jako s občany druhého řádu, ale také s menšinami, ať už to jsou národnostní, náboženské, eh, sexuální a podobně. Musíme hájit základní hodnoty, na něž stojí tento Evropský parlament a příští eh, eh, toto období bude klíčové pro budoucnost Evropy, protože když tentokrát neuspějeme, a já tedy Teď uvedu příklad z fotbalu. Když tentokrát neuspějeme, tak nedostaneme žádné prodloužení a e, občané e, od nás chtějí rozhodné jednání. A to je taky otázka demokracie. A na závěr bych se s vámi chtěla podělit o něco, co plně sdílím s panem Šulcem, který bude hovořit po mně a to řeknu německy. Pan Šulc byl nedávno v rakouském parlamentu na diskusi o budoucnosti Evropy. A Martin Schulz si tam stěžoval na to, že tak často se říká ale vy jste řekl, že to nejde, eh, aby všichni říkali, lidská práva jsou dobrá, ale demokracie je dobrá, ale tolerance je dobrá, ale řekli jste vždycky, když se řekne an, ale, začíná omezení práv, které nejsou vyjednavatelná. Beru vás za slovo, vzala jsem vás za slovo a proto tady teď kandiduji, protože demokracie potřebuje alternativy. Děkuji tedy za pozornost a doufám, že získám vaše hlasy. Děkuji. Děkuji vám, předávám slovo panu Šulcovi. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, jsme jedinečnou institucí, 751 eh, poslanců, kteří se zde zhromáždili, vy a já, pánové a dámy, reprezentují národy 28 svrchovaných států. Jsme legislativní komorou, která se usnáší na zákonech pro 507 milionů lidí v 28 svrchovaných státech. To na světě existuje pouze jedinkrát. Tento parlament je jedinečný. Je jedinečný ve své existenci a je jedinečný ve svých úlohách skutečnost, že 750 mužů a žen Eh, kteří zastupují celkem 300 stran, pakliže jsem správně informován, a reprezentují eh, národy 28 svrchovaných států, jsou zde reprezentovány právě vámi. Skutečnost, že tady sedíme společně a diskutujeme o tom, kdo se dostane do čela tohoto parlamentu, pouze tato skutečnost, dámy a pánové, není žádnou samozřejmostí. Je to jednou z největších historických vymožeností dosažených kdy na tomto kontinentu. A na to bychom měli být hrdí. A to bychom měli brát za základ naší práce. A kdo se dostane do čela tohoto parlamentu, ten má povinnost. To je povinnost právě z této úlohy, kterou jsem právě popsal, učinit práci pro blaho a pracovat na zlepšování životních podmínek všech lidí v těchto 28 státech. Lze to dělat různým způsobem a jsou to reprezentovány nejrůznější proudy. A my ve složení eh, tohoto parlamentu jsme zavázáni pracovat společně nad rámec jednotlivých politických skupin. Nikdo z nás nemá většinu. Můžeme toho litovat, ale to je vůle eh, voliček a voličů. A proto nadnárodní kooperace, která je základem Evropské unie, projevem kooperace nad rámec nejrůznějších politických proudů. A proto diskuse, kterou tady vedou kandidátky a kandidátové nad rámec těchto hnutí. Tady není žádné nucení jedno a žádný tlak jednotlivých politických skupin. Tady může každý rozhodovat, jak chce rozhodnout a budeme tady hlasovat v tajných volbách, což je důkaz demokracie a proto se u vás všech ucházím o vaši důvěru. Já jsem za minulého dva a půl roku v tomto parlamentu směl úřadovat jako předseda. Byla to pro mne největší čest mého života. A rád bych vám jednoznačně řekl, čeho jsme dosáhli za toto poslední volební období, je skutečnost, že již neexistuje hierarchie v institucích. Když jsem byl zvolen, ještě existovala byli tady členové rady, kteří říkali, no jo, Evropský parlament. Pak tady byli členové komise, kteří říkali, existuje jenom jedna instituce a to jsme my. Dnes se nacházíme v situaci, že v tomto parlamentu, v této jedinečné situaci jsme eh, ta, jedinečný a nikdo nemůže kolem nás projít a vynechat nás, protože my jsme evropskou legitimací Evropy tento velký demokratický pokrok, že exekutivní moc musí odpovídat demokratické tvorbě vůle. Toho jsme dosáhli a to je jeden z největších největších změn, ke, kterých, ke kterým mohlo dojít. A na to jsem hrdý a proto se znovu u vás ucházím a mnoho kolegyň a kolegů, kteří mě vidí jako kandidáta poprvé, nevědí, že kolegyně a kolegové eh, z minulého volebního období se mnou učinili své zkušenosti. Mnoho dobrých, ale zkušenosti, ale zcela jistě lidé dělají také chyby. Já také netvrdím, že jsem bezchybný. Každý člověk má své silné i slabé stránky. Prosím ty nově zvolené, aby mi dali uh, důvěru a ty eh, poslance, kteří tady již byli, aby mi ji věnovali opětovně abychom brali Evropský parlament jako demokratickou základnu, kde budeme pracovat na budoucnosti Evropy. Děkuji mnohokrát. Grazie. Děkuji vám. Nyní přistoupíme k výběru, eh, k losování osmi skrutátorů. Non c'è dibattito sulle O prohlášení kandidátu se nekoná rozprava. Mohu dát slovo pouze, pokud se jedná o věci související s volbou předsedy parlamentu. Já mám něco k jednacímu řádu. Jsem Beatrice von Stolch. Alternativa pro Německo odkazuje se na články 15 a 182 jednacího řádu a žádám jmenovité hlasování. Ráda bych připomněla, že chceme občanům ukázat, kdo zvolí pana Šulce. Rada bych připomněla tři věci, o kterých se právě zmínil. Výbor pro kontrolu rozpočtu hm, eh, umožni, ne, nepracoval dobře, protože tady eh, bylo své volné rozhodování v rámci jednotlivých politických frakcí a žádám o jmenovité hlasování. Podle jednacího řádu Hlasování bude provedeno tajným hlasováním. Nyní přistoupíme k losování skrutátorů. Honorevole Reda Giulia. Paní Reda Giulia, souhlasíte? Honorevole Reda, È d'accordo? Souhlasíte, prosím? Venga qui. Přestupte, prosím, k předsednickému stolu. Honorevole Girauta Vidal Juan Carlos. Je presente? Je kolega přítomen? Souhlasíte? Přestupte prosím před předsednický stůl. Honorevole Chrysogonos Kostas. Chrysogonos. Yes, I agree. Ano, souhlasím. Venga qui. Děkuji vám. Přestupte prosím. Honorevole Ferber. Markus Ferber. Grazie. Děkuji. Onorevole Ceballos Bodil. Prego.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 Miltiadis. Výborně. Nyní přistoupíme ke skrutiniu. Budeme distribuovat hlasovací lístky a obálky. Podle jednacího řádu přistoupíme k hlasování o předsedovi Evropského parlamentu. Eh, budou vám eh, rozdány eh, listy volební a obálky. Můžete hlasovat jen pro jednoho kandidáta za škrtnutím jeho jména. Pokud si budete přát změnit jméno, můžete požádat o jiný hlasovací lístek a musíte přitom vrátit ten starý hlasovací lístek, který bude zničen. Budou eh, považovány za neplatné ty lístky, kde bude více jmen zaškrtnuto. Nebo kde bude zaškrtnuto více než jeden čtvereček uložte hlasovací lístek do obálky. Máte k dispozici také hlasovací kabinky před vstupem do hemicyklu. Prosím, odeberte se k hlasovacím urnám a e, to k těm, které odpovídají prvnímu písmenu vašich příjmení. Tímto zahajuji první kolo hlasování. Jména kandidátů musí být zaznamenána do zápisu z jednání. A proto vás také chci požádat, abyste předtím, než vložíte hlasovací lístek, abyste e, podepsali, že jste zde přítomni. Prosím, odeberte se k těm hlasovacím urnám, které odpovídají prvnímu písmenu vašeho příjmení. Zahajuji takto první kolo hlasování. Zakon to zakon, remember what? Ouais, tu vois. Hein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 Hlasovali jste všichni, prosím? Toto kolo voleb je tedy uzavřeno, toto kolo hlasování uzavřeno a chtěl bych požádat skrutátory, aby se dostavili do sálu R11, aby mohli eh, spočítat hlasy. Budeme budete informováni hlasovým signálem o tom, že bude pokračovat eh, zasedání.